So, dear colleagues, um, are we... Tedy, milí kolegové, jsme u bodu 23. Už si dovolím nespožďovat dále a vítám Michaela Shortra, ředitele oddělení pro migraci a ochranu z DG Home. Velice srdečně vás vítám a vítám naše další hosty z DG Home, nebo omlouvám se, jsou to představitelé předsednictví. Já si myslím, že se budu muset někam zahrabat a už eh, nic neříkat, ale zkusím ještě jednou. Krása spočívá v tom, že se každý představuje sám, ale ne vždy k tomu máme tu možnost. Každopádně budeme se věnovat balíčku společné evropského asilového systému. Jedná se o něco, čemu jsme se už vlastně dopoledne eh, věnovali. A Minulý týden se tomu věnovala příslušná mm, složka rady našim poslancům na tom nesmírně záleží. Já se omlouvám, že tady eh, nemáme až tolik kolegů my si uvědomujeme, že to důležitá záležitost, ale blíží se konec eh, volebního období a všichni máme hromadu povinností. Tedy eh, dva klíčové nástroje v té reformě jsou blokovány eh, v radě a velká diskuse se odehrává kolem těch takzvaných prozatímních prozatímních dočasných opatření a blíží se i obrovská debata k tomu, zda ten balíček přece jen trochu rozdělíme na části, anebo reform, zda reforma dublinského systému a asilové postupy jsou natolik propojeny, že to nelze, i když chápu, že u některých částí balíčku je flexibilita možná. Je tam celá řada jiných záležitostí, například legální migrace. I ty jsou zablokovány. syncové sdělení o řízení migrace, všechny aspekty tohoto tématu jsou rovněž předmětem diskuse. Je nám známo, že je to něco, co neustále pokračuje, jak eh, v diskusi s komisí, tak s předsednictvím a u parlamentu se jedná o zevrubně diskutované téma, máme celou řadu zpravodajů a parlament zcela jasně projevuje zájem o to, aby ten balíček měl přece jen rysy určitého trvalého řešení spíše než dočasného. Víme ale, že nemáme QMV, což je problém, kvalifikovaná většina, pokud není a pokud tedy je, se jedná o až tak citlivou záležitost, tak je to ošemetné, protože i když počty migrantů klesají, tak politická teplota stoupá a um, zatím se nezdá, že by bylo na horizontu nějaké řešení, ale parlament je odhodlán uh, dopracovat se praktického, nosného a uskutečnitelného řešení. Každopádně si z vaší strany poslechneme komentáře k dočasným opatřením a rovněž i cokoliv, co jste ochoten říci k jakýmkoliv trvanlivějším permanentním uspořádáním. Tedy Michael Schroter, ředitel pro migraci a ochranu z GŘ Home a pak pan Berlanko, za rumunské předsednictví. V první řadě však vítám Michala Šotra. Máte slovo. Já vám děkuji. Děkuji rovněž za úvod. Máte pravdu, pane předsedo. Já děkuji za pozvání a potvrzuji, že se jedná jak o významné téma, tak i téma, které eminentně zajímá poslance této sněmovny. Jak už jste se zmínil, v nedávné době se opravdu konalo neformální zasedání rady v Bokorešti. Vy jste se sám účastnil rozpravy a i tam se objevilo téma dočasných opatření. Je to zároveň téma, které navazuje, řekl bych, na naše zkušenosti z léta, kdy pan předseda Juncker i v mm, svém poselství o stavu Unie na to odkazoval a vyjádřil se v tom smyslu, že si nemůžeme dovolit se hádat a neustále vymýšlet nějaká dočasná opatření, kdykoliv se objeví nová loď superchlíky. Zároveň však, a zde navážu já na vaše poznámky, se na straně komise objevuje zájem o dlouhodobé trvalé řešení a trvalou solidaritu. Je to tedy, já bych řekl, ani ne tak ten úplně definitivní cíl, ale trvalý jasný cíl. Mít něco napevno. Přesto však v současné době musíme nějakým způsobem nakládat s tou situací, která nás obklopuje. A zatímco tedy budeme pokračovat v diskusích, jak modernizovat dublinské nařízení, věnujeme se diskusím o nastavení určitých parametrů dočasné povahy a jak jste už sám předeslal, zmiňuje se o tom i migrační zpráva z prosince, zpráva komise. Tam je zcela jasně popsáno, že cílem ani tak není nahradit práci na eh, dublinském nařízení či eh, nad modernizací evropského azylového systému, ani spožďovat jakýkoliv pokrok, kterého chceme dosáhnout u těchto nástrojů, spíše přemostit eh, to stádium, kdy ještě modernější nástroje nemáme práce na dočasných opatřeních, to jsme zcela jasně řekli, se mohou týkat kteréhokoliv členského státu, který je ochoten se tomu věnovat, který se chce zapojit. Co to v praxi znamená? Co by to znamenat mohlo? Totiž už nyní Evropská unie je 100 nabídnout konkrétní příklady z praktické solidarity těm státům, které ji potřebují a my chceme, aby to proběhlo tak, abychom prevenčním způsobem nakládali s druhotnými pohyby osob. Přesvědčili jsme se už o tom, že to je provozu schopné totiž nechceme, nepřejeme si nekoordinovaný přístup, spíše bychom rádi měli společně odsouhlasený dobrovolný rámec, kde se podpora naorganizuje mnohem větší měrou, tedy spíše než nějaká ad hoc opatření, chceme mít k dispozici koordinované postupy. Nedávné Zkušenosti s operací Sea-Watch 3 naznačují, že opravdu se jedná o kladný krok ku předu. Byl to první takový test unijního koordinovaného přístupu k vyloďování a rovněž i ta e, přijímací střediska, registrace a přesídlování. Tedy i když práce pokračují, e, většina těch kteří z těch 43, kteří byli vyloděni v rámci Sea-Watch 3, jsou už předáváni členským státům, které jsou ochotny je přijmout a přislíbili určité počty jak by to mělo fungovat obecně řečeno. Některé členské státy jsou pod obrovským tlakem a zároveň je třeba e, svižně vyloďovat, e, zachraňovat a takový členský stát, který k tomu musí přistoupit, by se měl mít možnost ozvat a obrátit se o pomoc. Tam by to mělo zahrnovat eh, přesídlení do jiného členského státu a zároveň by tam měla fungovat i pomoc ze strany komise a jiných eh, agentur. My máme nedávné příklady, kdy pak ten členský stát konkrétně stotožní či naznačí, jak může pomoci. To vše bude záviset ještě na předběžném plánování těch solidárních opatření. Vše musí být zároveň vyváženo a zároveň přiměřené vůči těm krokům, které členské státy mm, podnikají a e, i sladěno s tím, co si přejí a co už organizují ty členské státy, které pod tlakem jsou. Tedy, pokud někdo přicestuje do členského státu A, tak eh, tam si to ten členský stát A jak si chce zorganizovat to vylodění. Aby to vše fungovalo, musíme nastolit určitou koordinační strukturu na základě jak požadavku, tak nabídek členských států a na základě zkušeností z nedávných měsíců a i z léta, se opravdu něco takového osvědčilo. Zároveň s agenturami vypracováváme určité matrixy, eh, v jejich rámci bude jakákoliv pomoc usměrňována. Zároveň jsme se přesvědčili, že je užitečné koordinovat nikoli pouze zde, ale i v terénu. Nedávný příklad právě operace Sea-Watch byl kvalitním příkladem toho, že tam byl přítomen jak představitel komise, tak představitel agentur a zároveň samozřejmě představitele členského státu, který byl ochoten pomoci a převzít určité osoby. A i to se osvědčilo. A nakonec je zcela jasné, že finanční pomoc ze strany EU by měla být jasně vymezena, tak, aby celý proces probíhal um, hladce. Tedy my opravdu těm členským státům, které se nabídnou dobrovolně přesídlovat tu finanční pomoc, poskytneme. A je takto pomoc například prostřednictvím MIFu, toho Eh, fondu pro naléhavé okolnosti k dispozici těm, finančním stát, eh, těm členským státům pod tlakem. V Koreperu už se to debatovalo, rovněž i na neformálním zasedání rady a komise. Ráda pomůže, je k dispozici a zároveň nesmíme zapomínat na názory Evropského parlamentu. Proto jsem zde aby se ta výměna názoru mohla konat. Děkuji Evropskému parlamentu za jeho zájem a zároveň chci všechny ujistit, že jakékoliv kroky v rámci dočasných opatření nenahradí ani by neměly být považovány za náhradu modernizace legislativního rámce, který nutně potřebujeme. Spíše se snažíme ponaučit z nedávní zkušenosti. Děkuji, pane Šortere. Než se pustíme do další diskuse, a do otázek a odpovědí vyslechneme si stanovisko rumunského předsednictví. Uh, Jak víte, rumunské předsednictví uh, zaujímá jiný postoj než rakouské předsednictví. Velice rádi si tedy vyslechneme uh, vaše stanovisko a vaše názory, pane Belači. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci výboru Libé, Dovolte mi hned na úvod říci, že naším hlavním vůdčím principem je fungovat jako zprostředkovatel. Domníváme se, že řešení ad hoc jsou pouze jednorázovou reakcí na danou situaci. čísla se neustále snižují, zatímco migrantů do Evropy stále přichází hodně a podnikají někdy velice nebezpečnou cestu přes středozemní moře, při které jsou ohrožováni na životech. Tyto migrační toky jsou stále výzvou pro Evropskou unii a my bychom se rádi této výzvě postavili, a to v zájmu našich občanů. Evropská unie zcela jasně potřebuje společnou odpověď. Musíme být lépe připravení a musíme vědět, jak s těmito situacemi strukturovaně nakládat. Je třeba vy... posílit naši kapacitu reagovat solidárně. A v naší roli zprostředkovatele rumunské předsednictví odpovědělo na návrh komise na první schůzi Koreperu letos v lednu, co se týče řešení situace na Maltě, kdy opátrací a záchranné operace vedly k vylodění 249 migrantů. Jinými slovy, osm členských států se zavázalo přijmout žadatele o azyl z Malty, včetně Rumunska, eh, které se uvolilo přijmout pět žadatelů. Tím projevujeme solidaritu a zodpovědnost. Když druhá loď Sea-Watch 3 vylodila šest lidí v Itálii, v Itálii, přihlásilo se šest členských států a znovu Rumunsko se uvolilo přijmout rodinu pěti až šesti členů, která patřila mezi tyto lidi. To vše je důkazem toho, že řada členských států, včetně Rumunska, si uvědomuje potřebu solidarity, ale také si uvědomuje, že je třeba chopit se zodpovědnosti, jestliže jiný členský stát je v určité situaci. Zároveň, abychom nahradili tato ad hoc řešení koordinovanějšími a strukturovanějšími reakcemi, Zohlednili jsme výzvu komise k vytvoření dočasných opatření pro solidaritu a odpovědnost, což nemá mít vliv na diskuzi o dublinském nařízení. Rád bych vás informoval, že proběhly různé diskuze a o těchto tématech se diskutovalo neformálně na Koreteru, a také na neformální schůzi ministrů vnitra 7. Eh, února v Bukurešti za přítomnosti předsedy výboru Libe. Budeme i nadále pokračovat v těchto diskuzích eh, společně s komisí a členskými státy, aby mohl nastat pozitivní výsledek. Tím prokážeme pohotovost Evropské unie, její akceschopnost a schopnost pomocí operací zachraňovat lidi ze Středozemního moře. V nadcházejících týdnech budeme pokračovat v diskuzích eh, na Koreperu na úrovni velvyslanců. A naším úmyslem je proskoumat různá témata od okamžiku registrace žádosti o azyl po záchranné operaci až po případné umístění do jiného členského státu, eh, který se toho účastní dobrovolně. A ještě jeden důležitý aspekt jsou návraty do zemí původu v případě migrantů, kteří nepotřebují mezinárodní ochranu. Všechny tyto aspekty budou předmětem hloubkové diskuze s cílem najít operační řešení, které by dalo Unii možnost společné reakce, která by umožňovala efektivní postupy při udílení azylu a při navracení. Pak se diskuze přesune na strategickou úroveň. Na neformální schůzi z KIFA 13. a 14. března se budeme věnovat těmto tématům a zástupci všech členských států budou mít možnost se snažit o e, operativnější perspektivu, která by měla vést k příznivějšímu řešení. A potom na základě tohoto setkání bude předsednictví pokračovat v diskuzích na příslušné úrovni. Chtěl bych zdůraznit, že předsednictví si plně uvědomuje důležitost této problematiky a že jsme odhodláni hledat řešení ve spolupráci se všemi ostatními aktéry. Děkuji vám moc krát za pozornost. Děkuji vám. Než dám slovo kolegům, bych chtěl bych se zeptat. Vy jste zmínil, že osm členských států se zapojilo do solidárních opatření které to byly? Já přesně nemám seznam členských států. Má ho komise? U kterého vylodění myslíte? Protože to byla Malta a Itálie. Sea-Watch 3, to byla ta poslední operace v Itálii. Takže Fr- Francie, Německo, Litva, Portugalsko, Lucembursko, Malta a Rumunsko. Dobře, děkujeme za informaci. Tak, kolegové, začneme Juanem Fernandem diskuzi, prosím. Já bych chtěl položit eh, přímou otázku radě, která je tu zastoupená rotujícím rumunským předsednictvím. Neberte si to prosím osobně, mám teď na mysli radu. Po celou dobu legislativního období na tohoto parlamentu byla rada chybějícím a selhávajícím článkem legislativního procesu, pokud jde o solidaritu a sdílení odpovědnosti v migračních otázkách a asilových otázkách, v obou těchto záležitostech. Článek 80 smlouvy o fungování Evropské unie nijak neomezuje solidaritu na dočasná opatření. Mandát tohoto článku má mnohem širší záběr. Ten mandát obsahuje veškerý rozhodovací proces, jak v otázkách migrace, tak v otázkách azylu. Takže migrace tedy spadá do evropského práva a azyl také. A solidarita tu celou dobu chybí. Po celá ta léta solidarita neexistuje. Nejprve to bylo Itálie a Řecko a teď Španělsko. A ta retorika má podobu pingpongového míčku. Zkrátka hodit to, co nejrychleji přes síť. A ta diskuse stále trvá. Jak byste hodnotili rozšíření solidarity nad rámec dočasných opatření? Solidarity, která by byla závazná v rámci úplného dodržování zákonného mandátu evropského práva. Děkuji ještě někdo? Ne. Já bych chtěl ještě zareagovat na něco z toho, co říkal Michael. Víme, jaký je to problém, takový makroproblém s asilovým balíčkem a tak dále. Ale jednou z komplikací je právě tato otázka dočasných opatření a té mezery. V radě velké členské státy říkají, ne snad, že by přímo blokovali diskuzi, ale Německo a Francie diskutovali o Dublinu společně a teď panují obavy z toho, jakým směrem se budou ubírat. Protože jsou to obavy, že nejde pouze o blokování, ale že část toho balíčku eh, bude jaksi odlomena, eh, že vzniknou dočasná opatření, ale nevíme, jak budou vypadat. Ta čísla poměrně dramaticky klesají. Ale vy jste teď popsal tu aktuální situaci, pane Velači, a podle toho vypadá, že Evropská unie má poměrně velké politické problémy kvůli malému počtu lidí, kteří jsou v nesnázích. Solidarita je opravdu nízká. A já bych se chtěl zeptat, jaký má komise názor na ty incidenty v souvislosti s dočasnými opatřeními? A co byste řekl radě? Jak tyto problémy zadržet, než napáchají politické škody Evropské unii? A potom je tu další otázka a to jsou ta vyloďování, o kterých se momentálně hodně mluví. ale na schůzích rady se nehovořilo o žádných plánech nebo myšlenkách, nápadech. Jak je to v komisi? Plánuje se tam něco v tomto ohledu? A potom ještě zpátky k tomu makropohledu, k Dublinu a k asilovému řízení. Protože nás znepokojuje, že se proslýchá, že ten balíček by se měl rozpadnout. Co to přesně znamená? My tady vnímáme znepokojivé signály, že by mohlo jít o reformulaci toho balíčku. Je to pravda? Nám to dělá opravdu starosti. Protože jedna věc je, kdyby ten balíček zůstal víceméně pohromadě bez ohledu na Eurodac nebo Evropský asilový úřad nebo něco takového. To bych pochopil, kdyby nějakým způsobem odpadlo, ale ta zásadní část toho balíčku má být reformulována. Vidíme, že Rada na tom má velký zájem, na návratech a tak dále. Já vím, že to je zavádějící, nebo návodná otázka, já nevím, do jaké míry můžete odpovědět, ale zkrátka máme časový eh, harmonogram jenom do voleb. Budou volby nějakým předělem, nebo to bude po volbách pokračovat eh, stejně? To je otázka, kterou si pokládají všichni. A já se nyní ptám vás. Děkuji. Jo, chápu, proč se mě na tyto otázky ptáte, jsou naprosto zásadní. A já bych vás chtěl také ujistit, že my v komisi hledáme dlouhodobá stabilní řešení. Snažíme se poučit a vyvodit lekce z těch eh, předchozích eh, krizí. Takže práce na tom přechodném režimu je praktická. Je to reakce jak tady také zaznělo, na politický tlak s tím, že je potřeba řešit eh, každé jednotlivé vylodění uprchlíků. Vzniká velmi negativně vnímaná nepříznivá situace. A je evidentní, že musíme hledat nějaké řešení. A komise zintenzivnila své úsilí, abychom takové řešení nešli. To prostě jinak nelze dělat. Zkušenost loňského léta byla taková, že každá ta situace, která nastala, byla jiná, byla jednorázově řešená, což je neuspokojivé, protože si to to potom vedlo k mm, velkému eh, velké pozornosti v médiích a Přitom to je relativně malý počet eh, příchozích, <clears throat> takže je potřeba na to nějak zareagovat. Jak už eh, sám název napovídá, je to pouze dočasná věc, rozhodně to není něco, co by mělo dlouhodobě nahradit stabilní systém. A cokoliv tedy vzejde eh, z tohoto systému, by nemělo předjímat tu skutečnou legislativní práci která může být tím stabilním dlouhodobějším řešením. Takže doufám, že tím jsem vám eh, nabídl ujištění v tom smyslu, že komise eh, se tím zabývá velmi vážně, jsou náš mandát a také harmonogram parlamentní práce a ta práce na legislativním návrhu rozhodně nemůže přestat. dočasné řešení to nenahradí, je to čistě překlenovací záležitost, záležitost pro nadcházející měsíce. Děkuji. Pan Franz. Já mám jednu důležitou otázku, a sice, jak chce komise zajistit, že toto přechodné řešení se stane nějakým přemostěním k té dublinské reformě, reformě dublinského systému a jak to potom může všechno fungovat. Odpověď na tuto otázku je, že to je práce, která se neustále vyvíjí a proto jsem také na úvod Eh, říkal, že se eh, tím zabýváme, že se to neustále mění. Co bylo také zajímavé, bylo to, eh, že když jsme to koordinovali v terénu, tedy v Itálii, no, samozřejmě také za spolupráce s italskými úřady, a také eh, za pomoci evropských agentur tak jsme se snažili zjednodušit všechny tyto činnosti v terénu. To je zkušenost, která může být dále užitečná, až to budeme eh, řešit dlouhodobě. A ta výhoda je v tom, že se snažíme všechny strany ujistit o tom, že tentokrát to bude fungovat, protože minule, když členské státy něco přislíbily, tak trvalo, než to převedli do praxe. Takže jde tady o to operativní zapojení v terénu. Z naší strany, tím jsme se snažili urychlit ty procesy, protože to by mělo být v zájmu všech zainteresovaných. Doufám, že tím jsem na vaši otázku odpověděl. Já se chci na něco zeptat. Mm, jak probíhalo jednání na radě, kde jste se snažili vyřešit tu věčnou otázku se solidaritou? I tady to bude zásadní, tedy kdo přijme migranty. Mezinevládní organizace se tady ujímaly eh, těch příchozích a teď jsou za to kriminalizovány a přitom víme, že eh, těch příchozích je relativně velmi málo. A že to někteří bezohlední politici zneužívají. Asi se vám to bude těžko odpovídat, ale máte nějakou představu o tom, eh, jak na to členské státy reagují, některé lépe, některé asi hůře? Jaký z toho máte vy pocit? Eh, z toho jednání rady? My tady se něco dozvíme, ale nemáme úplně dobrý přehled.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 se podílelo na těchto řešeních, spolupracovali jsme s komisí, my jsme byli neustále v kontaktu se všemi zúčastněnými s agenturami, snažili jsme se řešit ten problém s vyloďováním v Itálii a na Maltě. A stejně tak jsme se také nabídli přijmout určitý počet osob. Na druhou stranu jsme požadovali, aby i ostatní státy na radě to udělali. My to, tam teď pokračujeme také na Koreperu a na neformální radě vnitra spravedlnosti a mohu vám říci, že ty první reakce jsou pozitivní. Členské státy chápou, že musíme mít nějaký takový přechodný režim A to proto, že je to hlavně humanitární záležitost, jde o ohrožení lidských životů a e, Evropská unie to musí nějakým způsobem řešit. A proto v tom chceme pokračovat v těchto diskusích a společně s komisí se chceme dobrat nějakého koncenzu. Co se solidarity týče, o tom eh, mluvil tady jeden z poslanců, ta solidarita je tam vždycky byla. Je v roce 2015-2016 Možná, že tady nebyla na té úrovni, jakou bychom si všichni přáli, ale byla učiněna rozhodnutí o přesídlení uprchlíků. Na tom se členské státy podílely. Rumunsko tehdy hlasovalo proti, ale byli jsme potom první členský stát, který se rozhodl přijmout uprchlíky z Řecka, vyslat také do těch hotspotů své odborníky, aby tam pomohli s tou eh, situací. A eh, je samozřejmě potřeba se tím dále eh, zabývat. Je tady práce legislativní, to teď říkal Michael. Ale vzhledem eh, k tomu, že všichni tuto věc řešíte, tak stejné je to i na radě. My to eh, říkáme velmi jasně. My teď začínáme projednávat jednotlivé návrhy, například o asilovém řízení. Snažíme se hledat řešení, a to i na té nejvyšší politické úrovni, na Koreperu. V některých případech eh, se ty návrhy projednávaly už několikrát, abychom dosáhli nějakého pokroku. A to všechno při vědomí, že na konci budou přijaty jako jeden balíček. Myslím, že vy si asi uvědomujete, kolik úsilí my už jsme tomu eh, věnovali. A doufám, eh, že na konci se projeví ochota českých států to všechno jako balíček přijmout. to toho azylového řízení Tyrsko zatím probíhají velmi dobře a doufáme, že ty citlivé otázky, jako jsou postupy na hranicích nebo definice toho závěrečného rozhodnutí, to všechno se také pohne. Co se týče nařízení Dublin, tak tady jsme pořád ještě ve fázi přemýšlení, protože chceme zvolit ten nejvhodnější postup. Víte, že Rada v červnu nám poskytla určité vodítko, protože říkala, že musíme hledat rovnováhu mezi zodpovědností a solidaritou. A my jsme se snažili tuto rovnováhu nalézt. Je to náročné, je to politická realita, ve které se pohybujeme. A musíme si také uvědomit, že ta legislativa, kterou máme připravit, bude platit v budoucnosti, bude muset dobře fungovat, ne? Týká se to jenom té současné situace a e, my tím chceme naplnit očekávání našich občanů. Doufám, že se mi aspoň částečně podařilo odpovědět na vaši otázku. Děkuji vám. Bohužel už tuto diskusi musíme ukončit, ale jak jsme slyšeli, došlo k posunu za bulharského předsednictví, a potom se to všechno zase eh, vrátilo zpátky za rakouského předsednictví. Radši bychom tady viděli trošku pozitivnější přístup, tak jak to teď dělá Rumunsko. A byli bychom rádi, kdyby se v tom pokračoval. Myslím, že nikdy není dost času na diskuzi jak o těchto dočasných postupech, tak i o té budoucí reformě. Myslím, že mnozí z nás už tím strávili celý den a vy jste nám eh, velmi pomohl, protože jste do toho vnesl svůj úhel pohledu. Takže ještě jednou děkuji Michaelovi Šoterovi z DG Home a také panu Bilačiu za rumunské předsednictví a vašim spolupracovníkám děkuji vám za to, že jste eh, tomu věnovali svůj čas dnes. And if the commissioner would like... A ptám se... Please. Eh, byl tak laskav dostavit sem. So dear colleagues, thank you for... Um... Milí kolegové, děkuji, že jste zde. Je 17 hodin a myslím si, že velice takovým vhodným způsobem, jak ukončit toto odpoledne, je právě toto téma. No a budu rád, pokud se eh, náš počet zvýší. Já obvykle nepiju, ale dal bych si skleničku rozhodně. No, nevím, zda bych měl hovořit o něčem, co je poslední. To je, abych to nezakřikl. Pane komisaři, vy jste tady vítán stejně. Tedy, jsem nesmírně rád, že tady máme pana komisaře. Jedná se o pát čtvrtý dialog k bezpečnosti na půdě našeho výboru a už konečné poslední zasedání před evropskými volbami. Tématem bude vyhodnocení stavu bezpečnosti v EU, té takzvané Security Union. A pane komisaři, já už k tomu neřeknu nic víc, spíše se budeme těšit na vaše vyhodnocení situace a doufám, že i na plotnou diskusi a nevím, zda si mohu dovolit říci, že si pak dáme i tu skleničku. Prosím, projevte určité nadšení z toho, že se budete těšit na nějaký ten alkohol. Dobrá, zrychleme to a bude to takový drink s úvahami o bezpečnosti. Každopádně ten den nebyl dneska snadný. Nevím, zda jste o tom slyš se doslechli. Nedoslechli. Dobrá, každopádně pan komisař je tady, my jsme rádi, časy byly rušné a ten kontext je rovněž velice zajímavý. Juliane, tedy máš slovo. Děkuji, děkuji za pozvání. Eh, eh, představitel vašeho tiskového oddělení přednedávnem eh, zveřejnil něco v tom smyslu, už si vyhrme rukávy na to páté a poslední sezení. Nazvěme ho pátým plánovaným zasedáním. Každopádně ta diskuse s vámi, na ní se velmi těším. Děkuji za vaše pozvání k tomu, abych se mohl věnovat určitému přeskumu inventůře v úvozovkách stavu bezpečnosti v Unii. Jak už jsme si řekli, máme už pouze málo času, abychom cokoliv dovedli do konce před koncem volebního období. Já se tomu budu věnovat, budu se věnovat i tomu, co už jsme zvládli, co zatím běží a pokud budete mít se mnou strpení, tak bych se rád vyjádřil i k některým budoucím výzvám o tématech, jež už si musíme nechat projít hlavou, abychom se dobrali účinné a skutečné bezpečnostní unie. Co jsme tedy už dokázali? Co pak ještě musíme zvládnout? a nač se soustředit do budoucna. Zároveň chci využít tuto příležitost a poděkovat vám. Právě díky vám, díky vaší součinnosti se nám toho zvládlo, podařilo zvládnout nemálo. Včetně nedávno zúžení prostoru pro teroristy, po velikém úsilí jsme se dobrali dohody o návrhu k interoperabilitě. Ten jste dnes dopoledne odhlasovali. To jsou podle mého názoru důležité záležitosti, díky nim budou naše eh, fun- systémy, informační systémy respektovat základní práva, ale zároveň poskytovat více a lépe všem, kteří je potřebují a budoucí informační systémy, ať už ECRIS, ETIAS, EXIT, budou funkčnější, budou spolu komunikovat a budou účinněji spolupracovat, čímž zajistí, že ty informace, které ten, který systém už má, nezůstanou nevyužity, kdykoliv je to potřeba, že budou k dispozici a že pomohou těm, kteří v první linii nás chrání, tedy zejména pohraničníkům, aby nás chránili ještě lépe. Tedy děkuji ještě jednou všem, kteří se věnovali tomuto složitému, obtížnému tématu. Zejména spoluspravodajem panu Melvi, panu Lenasovi, Já jsem si užil tu spolupráci s vámi. Dohodli jsme se, že posílíme eh, pravidla týkající se prekursorů výbušnin. O tom jste rovněž dnes hlasovali. Tam zpřísňujeme kontroly nad látkami, k nímž sahnou často teroristé, aby sely, nenávist, teror v ulicích nyní už budou mít obtížnější přístup a zpravodajové tu práci zvládli výborně. Máme dohodu rovněž k přeshraničnímu získávání informací finanční povahy, což je rovněž zásadní nepřipustit, aby se teroristé mohli obohacovat, aby jim proudili do kapes peníze, za něž mohou plánovat další útoky. Děkuji, diskuse byly obtížné, ale jsem rád, jak to padly. A vítám i dnesní eh, předběžná, předběžnou dohodu o bezpečnostních prvcích na dokladech totožnosti a ověřování pravosti, tak aby zločinci teroristé nemohli se chopit těchto dokladů a díky nim cestovat po EU. Vdechuje to větší pocit bezpečí nás, nám všem a zároveň to usnadňuje těm, kteří se chtějí legálně pohybovat po Unii, lepší, hladší pohyb hm, mezi zeměmi. Děkuji zpravodajům, kteří se této záležitosti věnovali. No a jak to bylo doposud, jak někdy říká americký seriál, krátký přehled dosavadních událostí. Eh, Kdykoliv se jednalo o cestování, tak jsme už měli směrnici o boji s terorismem, o eh, zabavování zbraní a o držení zbraní. Máme směrnici proti praní špinavých peněz a máme i příslušná opatření, která zajistí, že se směrnice PNR, tedy registrace mm, a výměna údajů o cestujících v leteckém provozu dostane do správných rukou. Pak máme kyber bezpečnost a kyberhrozby. Tam jsme, to se týká celé řady výborů, uzavřeli dohodu eh, a máme zákon o kyberbezpečnosti a máme nyní eh, kyberagenturu agenturu pro kyberproblematiku, která se bude zabývat celou unijní certifikací, eh, tak, aby se to mohlo týkat celého internetu a zároveň i koordinace reakce na veliké kyberincidenty. Zároveň máme nová pravidla pro boji s padělky, včetně eh, padělání eh, měn a máme i směrnici NIS, to jsou bezpečnostní systémy a to je takový stavební kámen budoucí bezpečnosti. Pak máme opatření k boji s, dermito, s dezinformacemi, včetně práci nad internetovými eh, platformami, boj s boty, a zabýváme se i algoritmy. Tomu se vrátíme ještě, když budeme hovořit o e, přípravě na volby. Avšak všichni víme, že toho ještě máme hodně a včetně nejbližších týdnů, kdy toho ještě musíme zvládnout hodně. E, včetně ilegálního teroristického obsahu online. To je pro mě prioritní záležitost. To už jsem v minulosti zmínil. Tento obsah je skutečným problémem. E, když se podíváme na útoky za poslední tři roky, tak tam vždy něco doprovázelo ten útok online, ať už velebení toho útoku post factum, případně vybízení k útokům předtím, než nastaly a tam zejména zranitelní mladí lidé tomu často padnou za oběť. Společně s parlamentem se tomu věnujeme. Zatím se jedná o dobrovolné záležitosti eh, u těch platform, ale já doufám, že se podaří dosáhnout dohody k dohodě, k právní úpravě, tak abychom měli jasná pravidla, jasné bezpečnostní zásady, jak s těmito platformami nakládat. Pak elektronické důkazy to je praktický boj s terorismem a s vážnou zločinností. To ještě máme na stole. Potřebujeme zrychlit i e, u systému prověřování víz, tak abychom mohli lépe prověřovat všechny žadatele a u kyberproblematiky tam ještě musíme dopracovat to kompetenční středisko pro výzkum kyberproblematiky, protože u kyberbezpečnosti potřebujeme nikoli pouze standardy a certifikaci, ale i obohacený výzkum. Pak ještě je otázka dezinformace. Ta má zejména veliký význam před květnovými volbami do Evropského parlamentu. Tady musíme spolupracovat všichni. Je tam celá řada zainteresovaných. Politické strany, kandidáti, členské státy, unijní instituce a i internetové platformy. Týká se to všech a pokroku dosáhneme společně. Zejména platformy musí reagovat rychleji a zacházet dále v tom, jak budou uplatňovat etický kodex, kodex chování a nakládat s objevivšími se dezinformacemi. Dopoledne se konal seminář zde v parlamentu a další zasedání se zde bude kovat ve čtvrtek. Konat ve čtvrtek, to myslím vy, Klode, pomáháte organizovat tam skutečně je třeba pracovat na pokroku v těchto záležitostech. Nemůžeme si dovolit eh, složit ruce do klína po volbách. Musíme uvažovat i o tom, co nastane pak. Vše, čím se budeme muset eh, zabývat eh, ve spolupráci s novým parlamentem, což zahrnuje jak vyjednávání o nových eh, bezpečnostních aspektech a prostředcích v rámci víceletého finančního rámce a rovněž něco, co se v nedávných týdnech těšilo veliké pozornosti, totiž jak nejlépe chránit naši zásadní kritickou infrastrukturu. Tam se jedná o otázku bytí a nebytí našich vlád, našich podnikatelských eh, pracovních podmínek, ale i ochrany autorských práv a i ochrany demokraticky fungujících institucí a v neposlední řadě i našich osobních údajů to je určitým způsobem soukolí eh, či potrubí kterým proudí informace. A nejde pouze o 5G, jde o cloud, jde o umělou inteligenci a i všechny přístroje. Nastal ten pravý čas se do té diskuse pustit podrobně a otázku si položit, zda chceme v celé Evropě pokračovat, anebo zda budeme postupně odprodávat ty nejlepší technologie, které máme. A zda členské státy budou pronajímat svou strukturu 5G a zda to povede k jednomu dominantnímu dodavateli, anebo zda chceme lépe koordinovat naše úsilí, tak abychom lépe investovali do umělé inteligence, kryptografie a cloudového Mm, počítačového systému, tak aby eh, ten součet eh, znamenal více než jeho části. Což jsou obtížné záležitosti často, kterým se budou muset věnovat členské státy a vyjednat to. A vše ochránit nezvládneme. Musíme se rozhodnout, které jsou naše priority a tím, že chceme mít lepší, transparentnější řízení dodavatelských řetězců, si vyhodnotit, kde je to riziko největší a rovněž i to, zda určitá kostra, která stojí za našimi internetovými strukturami, zda si něco takového vůbec můžeme dovolit, aby se nám eh, vymklo z rukou. Tedy je otázka, zda naše společnosti, naše hospodářství budou schopny fungovat. To jsou tedy záležitosti krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé. Já tedy už pak nebudu, ale dokud zde jsem, tak se mnou počítejte. Budu s vámi co nejúžeji spolupracovat a budu se snažit pokročit ve všech tématech a tomuto výboru stoprocentně důvěřuji, že se jedná o výbor, který rozhodně jak komplexně, tak vyváženým způsobem vše bude posouvat ku předu. To je má zkušenost. to vás vidím Jste důkladní, jste mm, vyrovnaní v tom, jak ke všemu přistupujete a spolupracujete zodpovědně. Instituce už dosáhly důležitých mm, milníků, i když ještě jsme přece jen trošku vzdálení té ideální bezpečnostní unii. Děkuji, Julianě. Um, Děkuji. Teď máme poměrně dlouhý seznam eh, Minule na schůzi ministrů a vnitra eh, se to omezovalo na to, že se ptali rady, kdy bude implementováno PNR, takže to jenom, abych to uvedl všechno do kontextu. Eh, je od vás hezké, že zmiňujete, co dělá parlament. Děkuji vám tedy. Je to poměrně eh, solidní seznam. Je rok 2019 a pořád se ptají na eh, PNR, na to, kdy bude implementován. Opatrně to, nás to bude provázet ještě několik měsíců. Teď tedy máme bezpečnostní unii a když se dívám na to, jak se s těmi zprávami a s tou legislativou zachází, tak to se dotýká mnoha aspektů základních práv. A já jsem hrdý na kolegy, kteří na tom pracovali a spolupracovali s vámi a také trialogy byly velice zajímavé. Děkuji vám tedy za všechnu práci. Já nechci, aby to znělo jako, že je to konec světa nebo něco takového, ale každopádně děkuji vám a nechci říkat nic definitivního. Konec konců všichni odcházíme, je konec mandátu svým způsobem pro nás všechny. Takže děkuji, bylo to zajímavé shrnutí. A bylo to poměrně zrušující, to možná není to pravé slovo, ale eh, dramatické možná. Proč se na mě takhle všichni díváte? Je, je to pravda, ke konci to bylo poměrně dramatické. Interoperabilita, o té jsme hlasovali dnes ráno. Má někdo nějaký komentář, otázku? Paní Stevens. A potom pan Franz, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Kingu, děkuji vám za to, že jste mezi nás opět přišel a chtěla bych vám poblahopřát k vaší vynikající práci. Jak víte, já jsem byla spolu s pravodajkou ve výboru TER v roce 2018 Pokud jde o deradikalizaci, tak eh, komise má přehled opatření, které byly financovány z Evropské unie, toho, jak tedy byly úspěšné ty programy také. My jsme se obrátili na komisi a ptali jsme se na to, co se s těmi financemi stalo, těmi, které byly rezervovány na deradikalizaci Každopádně potřebujeme eh, více viditelnosti a potřebujeme eh, dalekosáhlé cíle. A já se ptám, jestliže eh, je nějaká komunita zodpovědná za deradikalizaci a má nějakou iniciativu, tak jakou podporu od vás dostane konkrétně? Přes jaké fondy a jakou praktickou formou? To je moje otázka. Děkuji vám. Děkuji, Livia, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, nejprve bych vám chtěla poděkovat za vaši práci. Udělal jste mnoho dobrých kroků eh, v oblasti bezpečnosti. Ještě jednou eh, moc krát děkuji za ten dokument, který byl velice náročný. Vy jste mluvil o kybernetické bezpečnosti a o fake news. I to je nesmírně důležité a já doufám, že tak, jak jste říkal, výbor Libe eh, bude hlavním eh, orgánem pro tyto záležitosti. A pokud dovolíte, tak já bych vám ráda připomněla jeden problém, který se objevil v tisku dnes. Jde o maďarskou kampaň a komise nazývá tuto maďarskou kampaň eh, fake news. Já jsem eh, si četla ty slogany na plakátech a nic eh, nepravdivého jsem na nich neviděla. Zajímal by mě váš názor na tuto otázku, protože mě se na to ptali v interview a je to teď poměrně ožehavé téma a nemyslím si, že bychom měli ho opouštět ze zřetele, protože tady jde o naši bezpečnost a bezpečnost našich občanů. milý eh, Juliane Kingu, i ze strany zelených EFA bych eh, vám chtěl vyjádřit dík za ten pravidelný dialog a za dobrou spolupráci s parlamentem. Nicméně je potřeba se znovu ptát na to, jaká opatření je třeba podniknout a jaká bezpečnost jimi bude dosažena, za jakou cenu a jestli ta energie a zdroje by se nedala lépe nasadit někde jinde. Právě dnes ráno tento výbor schválil balíček interoperability, který je jednou z řady jednou z dlouhé řady opatření z posledních let. A ta opatření mají jedno společné. Sbírají spoustu dat o nevinných, člově- o nevinných lidech a to stojí extrémní spoustu peněz. Je to eh, jednak protiústavní, eh, jak prohlásil eh, už dvakrát Evropský soudní dvůr v otázce skladování osobních dat a ještě jednou poté u, datech, od, u dat o cestujících. A za druhé stálo to miliardy euro, které chybí jinde. A za třetí eh, ta kupka sena je potom ještě větší a jehla se v ní nedá najít už vůbec. Je třeba spíše eh, investicí do eh, vyšetřovací práce, a to právě přeshraničních případech. E, to jde při stíhání běžné kriminality právě tak, jako v případě terorismu nebo kybernetických trestných činů. To všechno se ale musí odehrávat v rámci právního státu. Jestliže u e-evidence zkrátka chceme povolit maďarským policistům získávat přímo údaje od německých telekomunikačních firm nebo z mého německého e-mailu, tak je to bezpečnostní problém a rozhodně ne řešení. Když si vezmete, kdo je momentálně v Budapešti ve vládě. Bezpečí totiž neznamená nekontrolované pravomoci úřadů. Ne, bezpečnost znamená především bezpečnost základních práv, právního státu, demokracie a svobody. Takže eh, bavme se spíše v tomto duchu a já vám přeji hodně zdaru do budoucna, pane komisaři. Teresa Jiménez Beseril, prosím. Moc krát vám děkuji, pane komisaři. Děkuji vám za všechny vaše dosavadní vystoupení. Vždy jsme vás tu rádi viděli a velice dobře se s vámi spolupracovalo. Nicméně, bohužel, jako někdo, kdo se plně věnuje eh, otázce bezpečnosti, musím říci, že mnozí eh, přítomní tu mají velice krátkou paměť. když, eh, nas, když nastane teroristický útok, všichni se začnou zajímat. Víme, jak to bylo teď naposledy ve Štrasburku i předtím jinde. Nastane eh, všeobecný poplach a odhodlanost a trvá to tak 10 až 15 dní a pak to tak nějak vyšumí. Strategie boje proti terorismu je jedna věc a druhá věc je potom ochrana obětí. Ale také samozřejmě stíhání pachatelů, kteří spáchali teroristický útok. Já úplně nesouhlasím se svým předřečníkem, protože je lehké mluvit o prevenci, o ochraně obětí, o odstrašujících eh, akcích, ale být proti PNR, být proti sběru dat a podobným opatřením, tato opatření jsou nutná a slouží svému účelu, jsou nutná. Je potřeba sbírat tyto údaje, protože pokud opravdu chceme zastavit ty teroristické činy spáchané jednotlivci, kteří mohli být například navrácení do Sýrie, pokud nemáme k dispozici data, tak není možné vytvořit žádný rámec prevence. Takže si opravdu myslím, že interoperabilita je naprostá nutnost. A myslím si, že je ještě co dohánět, pokud jde o spolupráci členských států. A bohužel při těch útocích za poslední léta v Bataklanu, v Bruselu, v Barceloně, v Londýně vždycky existovala agenda ochrany, ale bohužel nutný rámec prevence Eh, nebyl dosud dán dohromady. Já bych každopádně chtěla poděkovat komisaři za všechnu dosavadní práci eh, na oblasti prevence a samozřejmě na vytvoření situace, kdy je obětí co nejméně. Děkuji. Ještě někdo? Mohl bych já eh, položit otázku? Máme 17.33. Co je dnes za den? Středa? Ne, úterý. Ve středu mám triálok, ano. Teď sám sebe matuje úterý. Jaká ponaučení byste zdůraznil, vzhledem k tomu, že tohle je poslední dialog o bezpečnosti před koncem volebního období? Vzhledem k tomu, že vy jste první komisař, který má na starost výlučně oblast bezpečnosti a spolupracujete s výborem Libe, který má tu základnu trochu širší. Zabýváme se ochranou základních práv, ochranou osobních údajů a tak dále. A vzhledem k určitým omezením v radě, vzhledem k tomu, že tohle vždycky budou národní kompetence, tajné služby a věci s tím související. Mohl byste zdůraznit nějaké obecnější ponaučení, které jste načerpal? Je to široká otázka, omlouvám se, ale mě to zajímá, protože vy jste první komisař v této funkci, eh, ve funkci komisaře pro bezpečnost a určitě by nám pomohlo eh, pro konkrétní práci, kdybyste něco vybral. Samozřejmě, jak už jsem zmínil, je tu celá ta oblast základních práv, ochrany osobních údajů a potom problémy s přeshraniční kompetencí Evropské unie, což bude vždycky kontroverzní záležitost. Takže načerpal jste nějaké ponaučení jakožto komisař pro bezpečnost ze své dosavadní práce? Možná jedno z těch ponaučení by mohlo být, mějte jenom pár návrhů a na ně se soustřeďte. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji. děkuji vám všem, kdo i nadále berete tyto věci vážně, protože jsou tak zásadní. Máme-li mít Evropu hodnot, které vyznáváme, tak musíme také prokázat, že jsme ochotni je chránit a řídit ta rizika, která tady existují. Vy jste se zmiňoval o její práci jiných výborů, přestože jsme teď na výboru Libe a já se hned budu věnovat eh, tomu, co dělá výbor Libe, tak mi dovolte ještě, abych poděkoval eh, výbor, který se zabýval terorismem který vyprodukoval vynikající zprávu na závěr. Jsou tam správná poučení a mapuje se tím také ta cesta ku předu, jak se vypořádat s otázkami spojenými s terorismem, prevencí terorismu a s tím, jak moci obětem. Na začátku vaší práce bych úplně nepředpokládal, že rada by tak vřele přivítala vaši zprávu. Klode, ty jsi tam taky byl. Na té neformální zkusce ministrů. A ty členské státy, které vystoupily, tak uznali ta eh, vážnost, eh, zodpovědnost eh, se kterou eh, výbor pro terorismus se své práce zhostil a jak užtečné to je pro všechny, samozřejmě parlament je v tom velmi důležitý, ale jak všichni víme, někdy to může být komplikované, ta práce eh, v těchto výborech a proto byste si eh, měli uvědomit vaše zásluhy mě a to, že vaše práce byla výrazně vřele podpořena českými státy. Vaše otázka se týkala prevence a toho, jak řešit radikalizaci. To máte naprostou pravdu, ale máme-li v tom něčeho, doká- něčeho dosáhnout, tak musíme mít napřed dobrý přehled situace a musíme si položit otázky o efektivnosti toho, co děláme. A já jsem také velmi rád, že po různých otázkách parlamentu, účetního dvora, tak to u nás v komisi vedlo k tomu, že jsme se rozhodli zveřejnit interní analýzy, které jsme si udělali o politice v této oblasti. Možná, že byste chtěli, abychom to udělali ještě dříve, ale eh, eh tak si myslím, že zasluhuje eh, poděkování a eh, je samozřejmě možné potom na základě toho klást další otázky. My jste se ptali, jak my organizujeme naši práci v této oblasti. Já si myslím, že jsme tady udělali určitý pokrok. My to děláme za pomoci občanské společnosti a různých organizací, které se zabývají eh, tím, jak předcházet nebo vrátit radikalizaci hraje na další sítě, ale stejně tak tyto zkušenosti, které máme z té místní úrovně, eh, jsme teď eh, využili eh, na té úrovni jednotlivých politik, což je zásadní, musí to promítnout, tyto informace, které máme do té politické podpory. A podle mě to je velmi pozitivní krok. A teď k fake news. Já jsem tu úplně poslední kampaň eh, ještě neviděl, ale něco jsem zahledl na Twitteru. Někdy, samozřejmě ten pojem fake news se používá v politické diskuzi, eh, tak, abyste tím očernili nějaký postoj někoho jiného, s kým nesouhlasíte. My v té naší práci jsme s tím nakladali velmi opatrně. Začali jsme s tím na jaře loňského roku, protože jsme se rozhodli řešit dezinformace, jak se můžeme postavit dezinformacím, protože rozhodně nechceme, abychom zabředli do nějaké širší debaty o tom, s čím souhlasíte nebo nesouhlasíte. A máme velmi přesnou definici dezinformace, tu jste také určitě viděli, kdy to je úmyslné vypouštění eh, různých zpráv za s politickým nebo Eh, ekonomickým eh, ziskem. Prodiskutovali jsme to se všemi, i s těmi sociálními platformami a snažíme se na to zaměřit. A já to se dělat velmi odhodlaně. A to také v období před volbami. A sem tam se v rámci této práce samozřejmě pustíme do politické debaty s lidmi, se kterými se nikdy neshodneme, ale já bych chtěl udržet to velmi jasné zaměření právě na ty dezinformace, tak jak jsme je definovali. A teď k tomu, co říkal pan Franz. Právné využívání nástrojů, které vytváří, ať jsou to databáze nebo SIS, nebo jakékoliv nástroje, které máme eh, v této oblasti, které jsme vytvořili eh, A já s vámi souhlasím v tom, že pokud něco vytvoříme, tak to musíme používat korektním způsobem. A to za účelem, které byly eh, definovány pro jejich využívání, když jsme je vytvářeli. A když někde dojde k pokusu o zneužití těchto nástrojů, tak aby byly využívány za jiným účelem, než tím, eh, pro které byly právně vytvořeny, tak bychom na to samozřejmě měli upozornit, měli bychom to <coughs> veřejně označit a také to kriticky ohodnotit, že dochází ke zneužívání. Pro mě to je součást té funkce. A musíme na to dohlížet. A jsem také rád, že v těch několika případech, kdy někdo se o to pokusil, například v případě SIS, tak to potom vedlo veřejnost k eh, rozhořčení. To znamená, že lidé to chápou, když se to používá správně a když to někdo zneužívá. To paní Jiménez Beseril vy jste řekla dvě naprosto zásadní věci, a sice, že se musíme vyhnout eh, tomu, že naše politika bude se zmítat od jednoho extrému k druhému. Rozhodně nemá cenu eh, se snažit rychle zareagovat na nějakou katastrofu a potom to nedělat důsledně a nechat se zase eh, své cesty. Vrátit se k tomu později. Pokud máme dosáhnout nějakého pokroku, tak jenom pro, díky tomu, že to budeme dělat konsistentně, když to zrovna není eh, předmětem hlavních zpráv. Jedno z mých hlavních poučení, a myslím, že parlament to umí, je eh, vyhýbat se právě tomu, tomu té přehnanosti těch reakcí a eh, zabývat se tím konsistentně. Ale samozřejmě k tomu dochází. A když se něco strašného stane, tak musíme chránit oběti. Zase si myslím, že jsme v tom udělali malý pokrok eh, s vaší pomocí. Té příslušné směrnici. Komise se také zavázala, že vytvoří Evropské středisko pro odborníky, kteří by měli pomáhat obětem. A já doufám, že to je pouhý začátek, který povede k dalším eh, zásadním věcem. Těším se také na eh, tu příležitost 11. března, kdy zase si připomeneme oběti těch různých útoků. Co se týče těch poučení do budoucna, tak Claude po mně chtěl, abych vyvodil nějaké závěry z té práce v posledních několika letech. Já jsem říkal na úvod, Eh, že mi to ta práce v posledních letech vždycky potvrdila, že efektivní bezpečnostní politika může fungovat pouze tehdy, když je zakořeněna v eh, dodržování základních hodnot. Musí se od toho odvět formulování politiky, eh, ty hodnoty musí být dodržovány, protože jinak vlastně podkopáváme veškerou bezpečnostní práci, kterou děláme. A proto je dobře, že výbor jako je Libe může zaujmout komplexní eh, přístup k těm někdy složitým otázkám. Já tedy chválím vaše práci a je dobře si uvědomovat širší kontext, protože to rozhodně může zlepšit eh, kvalitu té bezpečnostní politiky. Vlastně tak si myslím, že je dobře se vyhnout různým zbytečným diskuzím o subsidiaritě, kdo má mít na starosti co. Samozřejmě, že také eh, vystanou eh, situace, kdy to bude těžké, ale samozřejmě, že někdy úřady čečenských zemích už akceptovaly, že zatímco oni jsou popředí toho boje, tak eh, my můžeme společně dosáhnout <clears throat> nebo najít vhodné řešení a přitom všichni respektovat naše pravomoce. Myslím, že tu spolupráci bychom se měli hlídat, měli bychom si ji vážit. A musíme to dělat také v zájmu toho, aby se něco udělalo, abychom měli výsledky. Je to něco, co vazuje jak naše instituce, tak i české státy nebo evropské agentury, ta, ty také musí mít dostatek prostředků na to, aby mohli dělat to, čím jsme je pověřili. Takže ten důraz na implementaci je také velmi chválihodný. A ještě jedna věc, kterou bych vám nabídl pro vaši, eh, vaše vlastní úvahy v budoucnosti, a sice jaká je míra ambicí při vytváření té komplexní bezpečnostní unie. Ještě předtím, než já jsem s tím začal zabývat, tak tady byl boj proti terorismu, proti těm klasickým kybernetickým útokům a v nedávné době jsme se začali více zabývat zneužívání informací, informačních systémů a e, úmyslné dezinformace. Samozřejmě, že e, vedle toho také pokračuje ten boj proti vážné orgány, vážnému organizovanému zločinu, ale víme, že teď vznikají nové kyber e, problémy, které budou kritické eh, pro naši bezpečnost. A podle mě vy jako parlament, ale i my jako komise nebo rada se musíme zamyslet nad tím, jak to všechno propojit, protože jsou to horizontální témata. A jestli nenajdeme způsob, jak s nimi nakládat efektivně, tak se dostaneme do velkých problémů. Například na radě je trochu zvláštní, že některé ty zásadní kybernetické věci se probírají na radě pro telekomunikace. Já nemám samozřejmě nic proti radě pro telekomunikace, ale myslím si, že tady je řada jiných aspektů, které by měly být zohledněny. A je tak v parlamentu. Já samozřejmě rád navštěvuji různé výbory, ale eh, musím eh, chodit na tři nebo čtyři různé výbory, které probírají různé aspekty té kyber a digitální bezpečnosti, takže bych vám eh, bych vám chtěl podníčit, abyste diskutovali o tom, jak chcete tu vaši debatu, ale také tu vaši kontrolu zorganizovat a jakým způsobem eh, k tomu chcete přispět, k tomu budování naší bezpečnostní unie ve světě, který je čím dál tím digitálnější a propojenější. Žádnou odpověď na to nemám, je to spíše podnět pro všechny ale podle mě je to velmi důležitá věc. Děkuji. My také máme jednu událost na Facebooku zítra dopoledne a pokud se to budete chtít zúčastnit, tak eh, tam se bude právě diskutovat o hackerských útocích. Bude tam Molly Scott Cato, Julian King. A vlastně je to vyvrcholení eh, Eh, všech těch různých věcí, které, na kterých pracujeme před volbami, a, eh, eh, o kterých jsme neměli dnes čas diskutovat, ale je to velká součást té práce, která bude ještě pokračovat. Já bych chtěl teď poděkovat Julianovi za jeho práci, samozřejmě všem spolupracovníkům, kteří tady s vámi jsou. Myslím, že to byla, bylo pro nás velkou podstou. Joana, která tady také sedí. Máme tě samozřejmě, Jolene, také rádi, ale Jolanu především. Myslím, že eh, eh, v této oblasti se s komisí spolupracuje skvěle. <clears throat> Vzhledem tomu, že to jsou kolikrát tak komplikované otázky, tak je to dobře, že máte tak kvalifikované spolupracovníky. Já vím, že jste musel spolupracovat s různými t- eh, zpravodaji, projít se různými trialogy a myslím, že to je e, obecně sdělený pocit. Každý z těch návrhů, Jaron tam měl spoustu také pozměňovacích návrhů, to byla ta interoperabilita. Ani on už si to nepamatuje, já vím, že jich bylo hodně. Eh, byly obrovské množství. Takže té práce je a bylo hodně. Ještě jednou děkuji za vaši dnešní přítomnost a chceme poděkovat všem zúčastněným v podobě přípitku, ale eh, naplánovali to na 6.30 a mně bylo řečeno, že vem tomu, že to je parlament, tak nemůžeme teď si prostě připít, protože to bude ve 6.30 a v podstatě můžu říct, že to je jediná schůze, které jsem kdy předsedal, která skončila dříve, nevím, jak je to možné. Takže teď jsme se dostali do té velmi eh, eh, komické situace, kdy máme čas do 18.30, kdy si máme připít v baru Brasserie eh, v budově Jan na třetím patře. Opravdu není možné to nějakým způsobem urychlit. Zkusil to někdo? Takže já s Julianem se tam dáme drink v tom baru Brasserie, budova Jan, 18.30 a pokud se budete chtít připojit, tak my dva Britové tam eh, v tom baru budete a jste velmi vítaní, zveme vás. A já to také využiju eh, své diety a zaplatím několik těch drinků ze své kapsy a možná tam bude i malé pohoštění. Já alkohol eh, Eh, sice nepiju, ale drink si také zasloužím po dnešku a tím chceme poděkovat všem těm, kteří eh, pracovali na těchto věcech. Eh, se vždycky líbí, jak v tom tlumočení se všechno projeví až za okamžik. Třeba když řeknu vtip, tak se někdo zasměje až po minutě. Takže ještě jednou děkuji Julianovi a prosím, nezapomeňte na ten přípitek jako 18.30. Nebude to dlouho trvat, eh, je to na půl hodinu. Já vím, že jsem mluvil, mluvil. Eh, mohl bych mluvit ještě déle, ještě máme 30 minut, které zbývají do toho drinku a já tam určitě budu. A budeme tam až do půlnoci 29. března, tam nás najdete.